Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové. Laskavě se usaďte. Je pět hodin a pět minut a měli bychom se pustit eh, do našeho zasedání. Rád bych vás tady všechny přivítal a členy výboru pro zahraniční záležitosti, jakož i členy výboru pro rozvoj, eh, pan eh, předseda Tové a také eh, členy výboru, eh, podvýboru pro lidská práva. Je tady s námi Maria Arena. Nejdříve dvě oznámení jako předseda AFETu. Nejdříve musíme přijmout pořad zasedání našeho jednání, které bude pokračovat ještě zítra. Předpokládám, že nemáte připomínky a mám dvě připomínky na té oznámení. Za prvé hlasování o zahájení interinstitucionálního vyjednávání, takzvaného dialogu k eh, nástroje mezinárodní spolupráci k sousedství a rozvoji Indici a nástroje po předstupní eh, pomoc i patři eh, byly naplánovány eh, na 8. října. Hlasovat se bude hned před Sacharovou cenou v 15 hodin. Je třeba, aby hlasovala pro absolutní většina členů výboru, čili AFETu, DV a NDC, tedy společně pro NDCI, abychom mohli zahájit trialog. Je tedy na nejvíc důležité, aby vás tady na hlasování bylo co nejvíce. A druhé oznámení, a to je velice aktuální, Rád bych vás informoval, že předseda parlamentu mě informoval, že podle článku 2.2 přílohy 7 jednacího řádu byla zahájena byla pozastavena procedura pro jmenování navrženého komisaře Lásla Tročáněho. To znamená, že to slyšení zítra neproběhne. Zatím jsme nestanovili um, slyšení, eh, tedy datum pro následující slyšení, ale panu předsedovi jsem naznačil, že nejlepší bude, aby eh, se konalo 14. října, protože to je každopádně den zasedání AFETu. O tomhle jsem chtěl informovat kolegy z AFETu, protože mi pořád posílají eh, SMSky celý den a potřebují, aby bylo jasno. Tady tady procedurální věc, ano. Děkuji, Jerome Rivière. Jsem členem tohoto výboru a k tomu slyšení které eh, neproběhlo, nebo bylo odloženo, nebo prostě nebylo. Já bych se chtěl podívat na náš jednací řád a zjistit, jestli náš výbor se na nás nachází v poněkud paradoxní situaci, kdy dnes nemůžeme eh, poskytnout politické stanovisko, zatímco Jury nemělo přijít s politickým stanoviskem, ale teď do toho vstoupilo jako parlamentní výbor, který může eh, poskytnout stanovisko. Takže jediné rozhodnutí, které k tomu bude, je výbor Jury, eh, který řekne, jestli tady byl nějaký střed zájmu. A tohle eh, by měli předkládat výboru, eh, který by normálně vedl to slyšení designovaného komisaře. Ano, já chápu, co říkáte, beru to na vědomí, ale bohužel teď to nemůžeme probírat. Jury rozhodl většinou. na mě informoval že to jmenování bylo pozastaveno, takže vás můžu akorát informovat, že zítra slyšení nebude. V další fázi někdy budeme eh, moci projednat, co se tady stalo na Jory, a v tuto chvíli nikoli. Omlouvám se. A nyní tedy uh, už dost eh, sdělení předsedy a teď proč jsme tady s přáteli s Eh, výboru pro eh, mm, rozvoj a podvýboru pro lidská práva. Dnes eh, povedeme tedy mm, debatu o kandidátech na Sacharovou cenu o svobodné myšlení. Já bych připomněl, že tím, že udělujeme tuto eh, cenu, eh, odměňujeme nebo vyznamenáváme mimořádné jednotlivce, kteří zasvětili svůj život a často eh, je vystavili do nebezpečí kvůli svobodě a boji za lidská práva. Všichni nominanti zanechali za sebou svou stopu a jejich práce je inspirující. Toto je zahájení výběrového postupu pro laureáta za rok 2019 tím, že si představíme eh, všechny kandidáty, kteří byli navrženi. My budeme hlasovat o tomto seznamu na příštím zasedání 8. října a předložíme eh, uší seznam tří kandidátů konferenci předsedů a ti eh, rozhodnout o vítězovi a oznámí jej 24. října ve Štrasburku. Sacharovová cena je pravděpodobně nejviditelnější aspekt naší práce práce, kterou dělá parlament na ochranu lidských práv po celém světě, ale určitě to není jediný aspekt. Parlament také přispívá k politice EU, sleduje práci dalších institucí EU a také eh, se snaží nebo zasazuje o lidská práva eh, sám o sobě hmm, eh, prostřednictvím rozpočtu máme možnost ovlivňovat financování hmm, ochrany lidských práv a také Eh, zajišťujeme eh, dodatkové použití různých eh, nástrojů a programů v této oblasti, takže přihlížíme k dohodám o spolupráci, kterou EU chce uzavřít s dalšími zeměmi. Projednáváme usnesení k situaci v oblasti lidských práv v mnoha zemích, která opravdu může něco změnit. Také bych připomněl, že v našem parlamentu jsme dali cenu eh, Nadě Muradovi, eh, Muradu, eh, mm, Nadě Murad, Denisu Buklevi, Muraj Badavimu nebo Olku Sencovi. Podporujeme je celá ta dlouhá léta a na začátku tohoto měsíce jsme se s radostí dověděli, že pan Sencov byl propuštěn. A nyní eh, dám eh, slovo panu Tomasu Tobemu, šéfovi, eh, tedy předsedovi výboru Tobe, aby představil tedy nominace na Sacharovou cenu na rok 2019. Děkuji, pane Megalistře. Vážení kolegové, já nyní poprvé mám tu čest spolupředsedat jednání o Sacharových cenách a myslím si, že všichni bychom měli být poctěni, že zde můžeme být. sacharová cena není jenom Ehm, nějaká rutinní záležitost. Je to příležitost pro nás eh, vrhnout světlo na eh, práci a výzvy, kterým čelí eh, obránce lidských práv po celém světě. Vytváří to rámec, ve kterém my jako parlament uznáváme jejich mimořádný příspěvek k lidským právům a k prosazování demokracie po celém světě a vyjadřujeme díky za jejich odvahu a mimořádné odhodlání. Představení pěti nominantů eh, proběhne podle abecedy. Eh, podrobnosti o kandidátech eh, naleznete v přiložených brožurkách. A nyní začneme tedy s představením kandidátu. A já bych vám rád všem připomněl, že jsme přiřadili 10 minut maximálně na jednu nominaci. Nechci Eh, tady používat eh, kladívko pana předsedy, bych vám, vám to eh, připomněli. Takže, ale každopádně musím připomenout, že máte každý 10 minut, protože potom ještě chceme krátkou výměnu názorů na 15 minut. A nyní bych tedy rád předal slovo k prvnímu kandidátovi, kterým je Mariel Franco, Šifrajony a Clodlis Silva dos Santos hlasy za lidská práva a ochranu životního prostředí, jak je nominovali SAD a GUE. Zahájíme s krátkým představením videa a po něm vystoupí kolegyně Isabel Sato za SAD a Marisa Matias za GUE. Teď není tedy eh, video a doufám, že to bude fungovat.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 Díky, nyní dostává slovo paní Izabel Santos Zajsade. Děkuji moc krát, já budu mluvit portugalsky. Zkrátka budu mluvit portugalsky. Jménem frakce eh, SAD eh, bych chtěla představit eh, Marie Flanko, Franco náčelnici Raony a eh, Lys dos Santos jakožto společné kandidáty. Je pro mě velkou ctí pronést toto portugalsky, což je řeč, která, nás, která mě se mnou poutá. Jde o hlasy životního prostředí a lidských práv v oblasti Amazonie v Brazílii. Raoni je eh, ekologickým aktivistou v Brazílii, eh, charismatickou a mezinárodně uznávanou postavou z kmene Kajapo z oblasti Mato Grosso, eh, která, který působí také v oblasti Parana a podél řeky Xingu. Už mnoho desetiletí bojuje za uchování své oblasti, ve které vyrostla v Amazonii. Eh, bojuje tedy proti kácení deštných pralesů a to je jev, který neustále ohrožuje i její život. Clodelis dos Santos je lidskoprávní aktivistkou a ekologickou aktivistkou, která začala se svými aktivitami poté, co její bratr a švagr byli zavražděni, když se stavěli proti kácení amazonských pralesů. Příbuzní Clodelis dos Santos patří k těm více než 1500 lidem, kteří v letech 2010 až 2017 byli zavražděni v 50 různých zemích, protože bránili zemi, les, vodu a vzduch. Jak Claudelis řekla, není možné, aby byli vražděni lidé jenom proto, že chtějí lidská práva a chránit životní prostředí. Mariela Franco se narodila 27. června 1979. Byla to politička, feministka a aktivistka bojující za lidská práva. Byla zarytou kritičkou policejního násilí a veškerých mimosoudních vražd. Byla, městskou, byla člen, členkou, členkou městské rady v Rio de Janeiro a vyrostla v tamní favele a nesmírně se zasadila o ochranu eh, černých žen a o LGBTI osob. 15. března 2018, eh, poté co se vracela z projevu ve svém autě, byla i se svým řidičem zastřelena. Aby... A eh, tito dva vrazy, kteří je kteří je zabili, byli eh, bývalými policisté, byli bývalí policisté, kteří byli eh, poté obviněni. Podobného, podobného násilí je obětí více než 20 dalších osob LGBTI. A to na základě záštiplných projevů a aktivit politiků, kteří momentálně eh, vedou tuto zemi. Není možné, aby ekologičtí aktivisté, lidskoprávní aktivisté, a novináři museli takovýmto způsobem platit, platit životem za své aktivity. Více než 750 vražd se dosud odehrálo. V Amazonii dochází nejvíce k vraždám lidskoprávních aktivistů a ekologických, ekologických aktivistů. Je to až 80 veškerých těchto zabití. A podle údajů eh, Witness je toto číslo ještě eh, příliš nízké, ve skutečnosti je vyšší. O život přišlo už 61 aktivistů v letošním roce, protože chránili naši zemi. Je to těžba v dolech, kácení dřeva. To jsou příčiny znečišťování a ničení životního prostředí těmito pachateli. A je to také příčina hrozeb jejich šterčem jsou právě tito aktivisté. Jsou to lidé, kteří se už generace zasazují o ochranu životního prostředí a nyní jsou středem pozornosti a jsou na ně posíláni nájemní vrazy. A většina těchto vražd prochází bez trestu. Boj za ochranu životního prostředí vstoupil do nové fáze. Sacharovova cena a tato společná kandidatura, to je způsob, jak uctít aktivisty bojující za lidská práva a životní prostředí a zároveň, jak z tohoto tématu učinit centrální bod naší politické agendy. Děkuji paní Marisa Matias. Děkuji, pane předsedo. Brazílie nyní prožívá neklidné časy. A to, co bylo získáno v uplynulých letech, je nyní spochybňováno. My jsme vybrali tři osoby e, jako kandidáty za jejich mimořádnou zásluhu o obranu lidských práv. To, co se momentálně v Brazílii děje, v nás vyvolává značné znepokojení. Oblast e, Amazo- pokud je o oblast Amazonie, tak tady potřebujeme nějakou odpověď na klimatické změny. Je potřeba vytvořit novou politiku. Nicméně eh, prezident Bolsonaro eh, to neuznává a nepřipouští. A my musíme chránit amazonský prales před nadměrným kácením a musíme chránit domorodé obyvatelstvo eh, a podporovat je, protože potřebují prales k přežití. Je to naše povinnost vůči mladé generaci. A pokud jde o politické násilí, které v Brazílii probíhá, pokud jde o vraž- zavraždění Mariel Franco a věznění mnoha dalších, tak eh, tam lidská práva jsou ohrožena v Brazílii. A my, eh, demokratické síly, eh, se proti tomu musíme vymezit. Musíme využít všech politických nástrojů, musíme vyzývat globální společenství, aby jednalo aktivně a zároveň zejména tady v Evropě musíme mít to sociální povědomí, a lidskoprávní povědomí, protože jde tady o zachování eh, našich principů. Musíme chránit životní prostředí, musíme chránit lidi a musíme uchovat to, co máme pro příští pokolení. Mariela Franco, Šifraony a eh, Claudelis dos Santos, to jsou příklady osobností, které se zasazují o znevýhodněné Mariela byla sama černoška a byla se za práva LGBTI. Byla koordinátorkou pro lidská a občanská práva eh, v Rio de Janeiro jakožto poslankyně a členka městské rady. A ve svých projevech velice často hovořila o přímém porušování lidských práv a upozorňovala na ně. O porušování ze strany úřadů. Eh, Mariela Franco byla 14. Eh, března 2018 brutálně zavražděna. Eh, její vrazy zatím dosud nedostali trest. A neadekvátní postup justice jasně ozřejmuje, že úřadům vůbec nejde o prošetření tohoto trestného činu. Raony je aktivista, který už mnoho desetiletí bojuje za životní prostředí v jednotlivých oblastech Amazonie, zejména ve státě Parana. kde žili příbuzní Claudelis dos Santos. Její bratr a švagr byli aktivisté a byli zavražděni. Šest měsíců poté prohlásila na konferenci že může být i ona každou chvíli zavražděna. Tyto vraždy vyvolaly v celé Brazílii a po celém světě vlnu protestů. myslíme si, že nebo vzpomínka na její památku se stala mezinárodní kampaní, která povolala do akce mnoho lidskoprávních i ekologických aktivistů z celého světa. Raony to je velice významná charismatická osobnost. Je to náčelník kmene Kariapo z amazonské oblasti. A za, svých deva, za 90 let svého života bojoval za zachování svého domovského prostředí. Od 80. let je i díky jeho působení povědomí o domorodém obyvatelstvu mnohem e, širší než kdy dřív. Podnítil k vytvoření Národního parku, aby ochránil víc než 1700 čtverečních kilometrů. Při svých cestách e, Raony mockrát ozřejmil i v Evropě, že to, co se momentálně odehrává v Brazílii, je hrozbou pro všechny. A z našeho pohledu je to i kandidát na cenu míru. Mariel Clodelis a náčelník Raony si zaslouží Sacharovovu cenu, protože právě tato cena se udílí i za svobodu myšlení. Mariela je stále mezi s námi, Claudelis je stále mezi s námi a bylo by ctí, kdybychom, bylo mi ctí představit společně jejich kandidaturu. Děkuji moc krát, to byli první kandidáti a nyní jdeme na druhého kandidáta, to je Alexej Navalný, který byl jmenován frakcí EPP. A začneme nyní opět videem. Мы вместе, и мы победим! Alexei Navalny represents the new generation of Russian freedom fighters. He has emerged as a prominent public figure more than a decade ago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 and continue to erupt. Pressure grows on Putin to change his evil ways and end his autocratic rule. Thank you. Now I give... Děkuji. A nyní dám slovo paní Sandře Kaněte. Děkuji. Vážení poslanci, poslankyně, frakce EPP jmenovala Alexeje Navalného, který je lídrem ruské opozice a nominovali jsme ho na Sachorovovu ceny svobody myšlení. My jsme plně přesvědčeni, že dáme-li tuto cenu panu Navalnému, tak to se hraje velmi důležitou úlohu eh, v podpoře opozice eh, v Rusku a v boji za demokracie a lidská práva. Dlouholetá činnost Alexeje Navalného přes eh, útlak ze strany eh, ruských úřadů, eh, útlak jeho příbuzných a známých dokazují, že musí odolat a musíme ho podpořit. V mezinárodním měřítku je nejdůležitějším lídrem ruské opozice. Od roku 2008 je Navalný bojovníkem proti eh, korupci eh, státního řízení a státních podniků. Je ředitelem nadace, která byla zřízena v roce 2011 a která prošetřuje korupci a eh, nepotismus. A jeho kanál je jedním z nejdůležitějších kanálů a mají 3 miliony předplatitelů. V roce 2015 Alexej Navalny byl eh, kandidátem na starostu Moskvy a získal eh, druhé místo. Od té doby čelí neustálému tlaku od úřadů a bylo mu zakázáno se zúčastnit eh, místních parlamentních a prezidentských voleb. Strávil 300 eh, dní ve vazbě od roku 2011. Eh, většinou se jednalo o krátkodobé pobyty eh, za porušení předpisů, pokud jde o demonstrace. Od roku 2011, kdy byl vyloučen jakožto kandidát pro místní volby, tak od té doby bylo zadrženo přes 3000 osob. 8. září, kdy byly volby, tak díky takzvanému inteligentnímu systému voleb, který je, e, jehož autorem je Navalny, tak získal velký počet hlasů a tyto volby byly úspěšné, získaly e, většinu hlasů v, mo- e, moskevském magistrátě. Prosím, podpořte kandidaturu Alexi Navalného na Sacharovovu cenu, čímž vyšleme jasný signál ruské společnosti, kde řekneme, že my v Evropském parlamentu vyslechneme hlas mladých Rusů, kteří volají po alternativě, pokud je o stávající režim v Rusku. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Michailovi Gálerovi. Vážení kolegové, ano, Rusko je naším největším sousedem ve východní Evropě a je pro nás neustálou výzvou. A musím říci, že jediný způsob, jak dosáhnout změn v Rusku a jak podpořit ty, kteří chtějí zřídit demokratickou společnost v Rusku, tak to je podpořit jejich boj a občanskou společnost v Rusku. Ať už to víte, či nevíte, eh, když jsme eh, v roce, myslím, 98 eh, zřídili Sacharovou cenu, tak vlastně tato cena nos, nese jméno Ru, Rusa, ale od té doby tuto cenu nikdo z Ruska nedostal. Musím říci, že bohužel to tedy je někdo ze země, kde je omezená svoboda slova, tak jako v Rusku, ale musíme konstatovat, že tento dopad eh, na ruskou společnost vzhledem k vládě, kterou tam mají, tak eh, v tomto důsledku čelíme agresi ve vnějších vztazích a tak, abychom nalezli eh, řešení pro pozbuzení ruské společnosti, tak aby vyjádřila své přání, tak aby měli důstojný život a aby měli mnohem pluralističtější společnost, tak eh, musíme eh, podpořit ty násobitele, kteří jsou eh, známí a kteří říkají, co se děje v jejich zemi. A proto jsme vybrali Alexeje Navalného jako velice významnou osobnost, která díky svým projevům a aktivitám ukazuje na to, že je schopen vyjádřit přání stále rostoucí společnosti v Rusku. A myslím si, že to je jediný způsob, jak přiblížit Rusko k nám a také jeho nejbližší sousedy, kteří se ho obávají. Ostatní se obávají Ruska a tak, abychom měli demokratičtější společnost v Rusku a mnohem eh, eh, pluralističtější, tak musíme podpořit eh, někoho, jako je Alexej Navalny. Tak proto frakce EPP ho navrhuje na Sacharovou cenu. Děkuji vám eh, také za to, že jste se eh, drželi 10 minut. Nyní budeme pokračovat eh, s naším třetím kandidátem. Jsou to kenští studenti. Jejich název je The Restorers a jmenovala je skupina EKR. A potom dám slovo paní Asitě Kanko, nyní video. Often occurs as a way to prepare girls for marriage. Because of this, the practice can cause them to drop out of school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 Thank you. Now... Děkuji. A nyní dávám slovo paní Asitě Kanko, prosím. Eh, děkuji. No Já jsem eh, chtěla tímto vás požádat, abyste eh, se k mně připojili, ke mně připojili k těm, kdo přijdou, když malé dívky volají o pomoc. Myslím si, že také iniciativa těchto náctiletý v Keně, která je teď globální, tak díky nim eh, můžeme přijít ještě předtím, než eh, dívky začnou eh, plakat. Když já jsem byla obřezána a nikdo nepřišel a to mě zranilo nejvíc. Takže teď tady přece tu volbu máme. Protože stane se to asi sedmi dívkám za minutu. Týká se to asi 500 tisíc obětí, které žijí v Evropě. Musíte si najít znovu svoji hrdost. A já s tím také bojuju svoji sebeúctu. Vím, že se to děje každý den dalším eh, lidem, takže eh, jak eh, pomoci jiným? Když jste obřezáni jako malá dívka, nepřijdete jenom o nejintimnější a nejcitlivější část těla, ale přijdete také o něco jiného, co už nikdy najdete. jaké by vaše tělo bývalo, bylo, jaký by byl, býval vaš život, váš život, ztratíte vazbu na rodiče, jak ji můžete, eh, kdy ještě věřit, už jim nevěříte. A to je velice důležité pro dítě. Už nemáte eh, nikoho, komu byste to mohli říci, protože je to tabu a eh, je zakázané o tom mluvit. Takže mm, na té aplikaci, na té iniciativě se mi líbí to, mm, že mm, můžete jednat podle svého pocitu, je snaží přivolat pomoc. A věřte mi, mně trvalo přes 20 let, než eh, jsem to komukoliv řekla. Takže prosím, podpořte tyto dívky. Není to jenom o podpoře pro ně, ale eh, je to také eh, podpora lidí k sebeosvobození, k emancipaci, protože tyto dívky mohly jenom sedět a neudělat nic, ale snaží se pomoci jiným. Takže někdo něco v Africe dělá a tyhle věci eh, může použít eh, i tady, nejenom eh, pro tento typický, specifický druh násilí, ale i pro jiné druhy násilí. Když udělujete scénu Sacharovou, tak co se děje dále? Jsme všichni mm, spokojení a pak jdeme domů? Nebo co chceme dělat dále v tomto parlamentu bez ohledu na to, z jakého politického tábora přicházíme? Můžeme i nadále obcházet to téma já bych eh, ráda tu nominací řekla, že jim můžeme pomoci a i v tomto parlamentu mm, můžeme eh, eh, pomoci dosáhnout něčeho, co pomáhá a dívkám. Tohle nesouvisí s EKR jenom s politickými stranami. Mně bylo tehdy pět let a když pětiletá dívka volá o pomoc, tak kdokoliv by přišel, ať by to byl kdokoliv, tak já jsem prostě chtěl, aby někdo to byl. A to chtějí i tyhle eh, dívky. Děkuji vám za podporu. Děkuji. Tolik tedy eh, třetí kandidát a nyní čtvrtý eh, kandidát a tím je Ilham Toty, kterého jmenovala a frakce Renew Europe Philip Benion, Ilham Kyučuk a Reinhard Bitikofr a 58 dalších poslanců. Nejdříve se podíváme na video. mm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 我唯一的牵挂就是母亲和孩子嘛。Thank you, now I give, uh, the... Děkuji, nyní dostává slovo uh, pan Ilhan Kjučuk z Renew. Děkuji vám. Vážení kolegové, bohužel uh, případy uh, lidskoprávních aktivistů nám ukazují, že eh, Čína eh, systematicky porušuje širokou škálu lidských práv, včetně eh, svobody vyjadřování a minoritních práv menšin. Hmm. Čínské úřady útočí na etnické Ujgury a v jedinou čínskou, tedy muslimskou menšinu. Je to základní politika, aby je připravili o lidská práva a ty příslušné tábory jsou nyní eh, v očích veřejnosti a Ojguři jsou tam eh, systematicky často eh, mm, převychováváni a někdy i mučeni. To je zcela nepřijatelné a ostudné. Svět nemůže zůstat mlčet tváří s těmto horům. Proto Renew Europe společně s kolegy z dalších politických frakcí se rozhodli, Eh, rozhodli jmenovat profesora Ilhama mm, Tohtyho na Sacharovou cenu za rok 2019. Jedná se nejenom o nejrespektovanějšího ujgurského intelektuála na světě, ale také chtěl eh, mm, mírový dialog mezi Ujgury a Číňany. Eh, proto se stal mm, díky svému mírovému přístupu, míru přístupu terčem čínských úřadů byl Stal se tedy eh, terčem eh, čínské akce a v roce 2014 byl odsouzen k trestu smrti. Je více než milion Ujgurů v převýchovných táborech a tím, že mu dáme eh, Sacharovou cenu, vydáme signál, že nezapomínáme na Ujgury. Měli bychom pokračovat v práci, kterou jsme započali v roce 2016 s jeho první nominací. Budeme se hlasitě snažit, že jeho hlas zůstane hlasem lidí bez hlasu. Děkuji a teď eh, pan Filip Benion za Děkuji vám. Vážení kolegové, Ilham Tochty eh, pracoval přes dvě desetiletí eh, na podpoře dialogu a vzájemného porozumění mezi Ujgury a většinovými Číňany snažil se o smíření a ne o separatismus. To byl novou generací ohrožených spisovatelů, kteří e, používali sociální média a web, aby e, oslovili e, strany po celém světě, ale bohužel jsou místa, kde svobody, svoboda vyjadřování neexistuje. Byl odsouzen v roce 2014 na doživotí a po eh, dvoudenním eh, monster procesu jeho eh, žena a děti ho neviděli přes dva roky. Jeho rodina dostává žádná, žádné informace o jeho stavu. To by bylo nemyslitelné v jakékoliv demokracii. Ujguři byli vy nastaveni bezprecedentnímu útlaku za poslední dva roky ze strany čínské vlády kvůli své etnické identitě a náboženským hm, kému přesvědčení od roku 2016 jsou jakože zavíráni do eh, zatřebovacích táborů, kde musí se zříci eh, svého náboženského vyznání a etnické původ, eh, etnického původu a přísahat lojalitu čínské vládě. Případ Ilhama Tochtio je velice důležitý vzhledem k mm, mezinárodní důležitosti lidských práv, který se to dotýká podpora. Ehm, umírněných islámských hodnot eh, tváří v tvář eh, náboženské represi vedené státem otevírá prostor pro dialog mezi eh, muslimskou menšinou a čínskou většinou a hm, potlačení nenásilného odporu autoritářským státem je to opakem Eh, profesor Tochty už dostal celou řadu eh, cen a také byl nominován už dříve na Sacharovou cenu a pokud něco, tak ta situace se eh, zhoršila od té doby. Život a kariéra Ilhama Tochty naplňuje myšlenku Andreje Sacharova a proto vás žádám, abyste společně s mými kolegy podpořili jeho nominaci na Sacharovou cenu. Děkuji. A nyní dostává slovo pan Reinhard Bitikov za zelené. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Sacharovova cena za svobodu myšlení uctívá výjimečné osobnosti, které po celém světě bojují za lidská práva a svobody. Profesoru Tochtymu se podařilo podporovat akademické svobody a lidská práva inkluzivním a mírumilovným způsobem. Prostřednictvím svých spisů a učení eh, povzbuzuje ostatní, aby šířili jeho hodnoty eh, a podporovali vzájemně svá práva. Byl bojovník, je bojovníkem za výměnu názorů v univerzitních kampusech i jinde a prosazování lidských práv tímto způsobem. Dát Sacharovovu cenu profesoru Tochtimu by znamenalo, že míromilovná výměna názorů je zásadní pro mírovou společnost a že dialog a respekt jsou nutné zásady pro lidská práva po celém světě. A chtěl bych k tomu dodat ještě jednu další prostou, ale hořkou větu. Ungurové v Xinjiangu zažívají nejhorší policejní stát, který dnes na světě existuje. Pokud se Evropský parlament neozve a nezastane se jich, kdo se jich zastane? Tím, že nominujeme Ilhana Tochtyho, můžeme uctít jednotlivce, který reprezentuje ty nejupřímnější ambice tohoto národa. Děkuji, to byl čtvrtý kandidát a nyní jdeme na pátého a posledního kandidáta, eh, John Willis a eh, Mario Franco, kteří jsou nominováni frakcí Zelených. Představí je paní Neumann, ale začneme opět videem. supposed to be sound too, or? Má tam být zvuk? Tak to asi pustíme znovu. Thank you. Now I give the floor to Mrs. Děkuji a nyní má slovo paní Hanna Neumann za zelené. Vážení kolegové, Mariel Franco bylo 11 let, když musela prodávat zboží na ulici, aby si vydělala na školu. Dokončila školu, absolvovala univerzitu a i nadále hovořila jménem ostatních, kteří žijí ve favelách Rio de Janeiro. Stala se městskou radní v Riu a musela čelit výhruškám a násilnostem homofobů. 14. března 2018 byla se svým řidičem zavražděna. Pro mě eh, Mariel Franco dokonale stělesňuje rozmanitost Brazílie. Brazílie. Je otevřená lesba afrolatinského původu, žena, která byla plná vášně. Bylo jí pouze 39 let, kdy byla, když byla zavražděna. Tedy o 14 let starší, než jsem dnes já. John Willis je stále naživu, ale musel odejít do exilu. Je to první otevřeně homosexuální politik zvolený do brazilského parlamentu. A i on bojuje za postavení LGBTI osob v Brazílii. A kvůli své práci taky dostával výhrušky smrti. V posledních letech mohl vycházet ze svého domu pouze v obklopení bodyguardů. Připadal si jako mobilní vězeň, svěřil se novinářům. A to všechno jenom proto, že zuřivě bránil práva LGBTI a dalších menšin v Brazílii, protože byl hlasitý a nemlčel. Vím, že Jean nikdy, nikdy nechtěl odejít do exilu, ale letos musel. A ti z vás, kteří hovoříte v, o, o, s aktivisty v exilu, víte, jak tvrdá rána to pro mnohé z nich je. Stejnopohlavní páry mají možná v Brazílii právo uzavírat sňatky a adoptovat děti. To ale zjevně nestačí, aby tato komunita byla ochráněna. Násilí neustále vzrůstá a občas je schvalují i veřejné, veřejně činné osobnosti, jako je sám prezident. Brazílie má velice smutnou statistiku. Nejvíce zavražděných osob LGBTI v roce 2007 to bylo až 380 vražd. To, to je víc než jeden za den. A to jenom kvůli tomu, kým jsou a koho milují. Proto boj Gina a Mariel je bojem mnoha z těch, kteří bojují proti rasismu kteří bojují za sociální mobilitu a proti diskriminaci a násilí vůči komunitě LGBTI. A to nejenom v Brazílii, ale všude na světě. Komunita LGBTI celého světa čelí diskriminaci, persekucím a násilí. 72 zemí dnes stále kriminalizuje homosexualitu. A vážení kolegové, jednu věc bych chtěla říct zcela jasně. Mariel Franco a Jean Willis jsou politici a nedělali nic jiného, než co děláme my tady. Bojují proti diskriminaci, hovoří za své voliče a bojují za jejich právo, aby se s nimi zacházelo spravedlivě a s důstojností. Nicméně Mariel je mrtvá a Jean Willis musel odejít ze země. Do exilu kde je stále terčem pomlouvačných kampaní a falešných zpráv, což nehodláme přijmout. Vážení kolegové, naše frakce zelených a 43 jednotlivých poslanců nominovali Mariel Franco a Gina Willise na Sacharovovu cenu za letošní rok, protože se domníváme, že jejich hlas by měl být slyšen. Domníváme se, že jejich boj musí být chráněn. Domníváme se, že jejich práci si zaslouží podporu našeho parlamentu. Práva LGBTI jsou nepopíratelně lidská práva a proto se domníváme, že je na čase, aby byla Sacharovova cena udělena lidem, kteří za zastupují komunitu LGBTI a bojují za rovná práva, jako Mariel Franco a Jean Willis. Děkuji. Děkuji všem kolegům za eh, představení nominací a nyní bez dalších průtahů dám slovo eh, Marii Areně, předsedkyni výboru DROA. Takže já vidím, že slovo si chce vzít Bernard Geta. Prosím. Zatím nikdo další se nepřihlásil o slovo. Máme čas do 18.30, takže eh, prosím vás o stručnost, aby i ostatní měli čas a možnost se vyjádřit, než bude naše schůze končit. Děkuji vám. Všichni nominovaní kandidáti, kteří byli představeni jednotlivými řečníky, si zcela jistě zasluhují Sacharovovu cenu. Každý z nich by si zasloužil 10 tisíckrát, 100 tisíckrát. Podívejme se, v jakém stavu je svět. Stav ve světě je takový, že ty nejmodernější a technologicky nejvyspělejší represivní diktatury, ty, které nám nejjasněji ukazují, jak by mohla vypadat diktatura budoucnosti, jsou, je, je zcela bez pochyby diktatura čínská. Čínská ekonomika je dost silná na to, aby vedla zastrašovací akce. To není kritika, to zkrátka konstatuji fakt. Dochází k zastrašování velké části populace a dochází k zastrašování jiných vlád. Dnes odpoledne jsme hovořili s lidmi, kteří se ptali, Zda je vůbec o represích v Číně možné hovořit, zda je možné k ním cokoliv říct. Já o nich teď hovořit chci, a nejenom o Ujgurech, protože dochází i k utlačování demokratů, eh, demokratického hnutí v Hongkongu. Takže odpověď zní, že Evropský parlament je jediná instituce, která má dostatečnou váhu na to, aby se hlasitě ozvala na obranu svobody a aby odsoudila nedostatek svobody v Číně. Myslím si, že právě letos v době protestů v Hongkongu a v době rozsáhlých represí proti Ujgurům, pokud to neuděláme, a myslím si, že zatím to neděláme dostatečně, tak selžeme ve své povinnosti. Zkrátka každý prostředek, který máme k dispozici, bychom měli využít, abychom se ozvali a abychom něčeho dosáhli. Děkuji. Další řečnic. Děkuji vám moc krát. Já bych samozřejmě byla ráda, kdyby všichni nominanti mohli dostat Sacharovovu cenu. S velkým zájmem jsem si vyslechla o tolika statečných lidech, ale musíme vybrat jednoho. Já bych chtěla začít svou vlastní zkušeností. Před víc než 30 lety Litevské hnutí za nezávislost požadovalo svobodu od Sovětského svazu. Chtěli jsme se zbavit socialistické vlády v Kremlu, chtěli jsme se zbavit skorumpovaného a zvráceného systému tehdejší komunistické strany. Jakožto jednou z aktivistek v tomto hnutí si pamatuju, jak pro nás, bylo, jak pro nás byla důležitá jakákoliv zpráva o podpoře a pochopení z demokratického západu. Dnes politická opozice v Rusku vede mladou generaci a jejich požadavky, eh, které jsou zakotveny v ústavě Ruské federace. Je to právo na svobodu smýšlení a na svobodné a spravedlivé volby. Obranou těchto základních práv navzdory zatýkání policejnímu násilí, eh, domovním prohlídkám a eh, dalším krokům eh, usilují o lepší Rusko, demokratičtější a uctivější ke svým občanům. Teď je čas, kdy Evropský parlament může ukázat, že chápe a podporuje tyto požadavky. Tím, že udělí Alexeji Navalnému Sacharovovu cenu, by vyslal velice silný signál ruským eh, občanům a tamní opozici a dal by najevo, že věříme, že Rusko může být demokratičtější, transparentnější a evropštější a že veškerá naděje není ztracena. Já mám sen, že Rusko může být demokratické Možná se toho nedožiju já, ale nesmíme se vzdávat snu na demokratické Rusko. To je evropský způsob života. Děkuji. Madame Bild. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já jako žena na mě udělal velký dojem eh, video Restorers, eh, dívky, které v Africe bojují proti ženské obřízce. Toto se může stát kdekoliv jinde, to se týká i Evropy. Evropský ústav pro eh, genderovou rovnost má za to, že existuje minimálně 16 států v Evropě, kterých se to týká, které jsou ohroženy aplikace, které by mohly eh, zvyšovat povědomí, byly v roce 2015 vyvinuty na univerzitě v Coventry. Já si myslím, že eh, se eh, nad tím můžeme zamyslet a skupina ID bude hlasovat pro tyto dívky. Další řečník. Pan Aleksandr. Děkuji. Alexej Navalny. Eh, proč by měl dostat Sacharovu cenu? Protože jsem přesvědčen, že je správným kandidátem. Dostane-li tuto cenu, tak to bude nejúčinnější způsob pro zaslání signálu ruskému lidu Myslím si, že to bude mít eh, největší dopad eh, nejenom na Rusko, ale i na evropské země. Bohužel v Evropské unii ještě existují lidé, kteří plně nechápou skutečně hrozbu, které čelíme a která je zosobněna kremelským režimem. Nesmíme zapomenout na to, že Rusko je zemí, kde se každý den eh, vede hybridní válka proti našim hodnotám, proti naší svobodě, proti naší demokracii, proti lidským občanským právům, proti svobodě slova. Ano, eh, samozřejmě po celém světě existuje obrovský počet eh, lidskoprávních aktivistů a je jich mnoho mezi našimi kandidáty, ale já si myslím, že Alexej Navalny má ještě jednu přednost. Není to jenom lidskoprávní aktivista, ale je to také e, symbol svobody slova, svobody projevu a schopnosti, e, že ho ostatní můžou následovat. Viděli jste to na videu, má obrovský počet stoupenců, kteří v něj věří. Myslím si, že je naší povinností vyslat jasné poselství kremelskému režimu a říci, že chceme, aby se Rusko změnilo a že v osobě Navalného vidíme člověka, který bojuje za tento cíl, hájí lidská práva a je občanem, který eh, povstal a který se snaží získat lepší budoucnost pro Rusko a ruské občany. Děkuji. A poslední, Vladimír eh, Timoševič. Slyšíte mě? Abych byl upřímný, já jsem poněkud eh, zmaten a mm, necítím se úplně dobře, když musíme vybrat eh, jednoho z těchto kandidátů. Eh, samozřejmě každému je jasné, že z politického hlediska je nejdůležitější dát cenu volnému. A Ujgurům v Číně. Já si myslím, že pokud udělíme tuto cenu, tak eh, tím to neznamená, že si nevážíme eh, práce hrdinů z Brazílie či afrických dívek. A nedokážu si představit, že vlastně se parlament musí rozhodnout. Je to velmi kruté rozhodování. Není to jako Oscar. Nejedná se o to, že bychom tady předávali cenu za hlavní hereckou roli či za kostýmy a tak dále. Musíme ukázat všem těmto lidem, že je respektujeme. Buď eh, je podpoříme, anebo budeme, podporo- budeme protestovat proti tomu, že se porušují jejich práva či se vraždí. Já nevím, v čem spočívají pravidla těchto cen, ale pokud nám umožní dát cenu je, více než jedné osobě, tak bychom to měli využít. E, děkuji. Zase, že někdo další se o slovo nepřihlásil, tak ukončíme tuto debatu. E, Bernard to řekl. Osoby a skupiny osob, které byly představeny Našimi poslanci jsou obhájci lidských práv, význačně někteří za to zaplatili životem, někteří jsou ve vězení a stále bojují za lidská práva. Ta cena oceňuje jejich odhodlání, jejich eh, práci a svobodu myšlení. Tento boj měl vliv na jejich život, na život jejich rodin a jejich okolí. A to je to, co hájíme zde v Evropském parlamentu prostřednictvím Sacharovy ceny, která e, podporuje boj lidských práv za lidská práva a to je jedna ze základních hodnot Evropského parlamentu. Já bych chtěla podpořit e, všechny, kteří představili tyto kandidáty a nyní vám řeknu, jaký bude následující postup. Dalším krokem bude hlasování o uším seznamu třech finalistů 8. října v úterý eh, bude to schůze AFETu a DEVE a bude to za zavřenými dveřmi. A potom konference předsedů eh, vybere vítěze ze eh, třech kandidátů. A potom vítěz bude pozván na oficiální předání cen což se bude konat ve Štrasburku 18. Eh, prosince. Děkuji a tímto končím dnešní zasedání.